Senhor, eh, senhor é um ponto de ordem. Pane předsedo, je to k jednacímu řádu. Vzhledem k tomu, že dnes